aby podpořil eh, vládu a aby eh, zajistilo se propuštění mého spoluobčana. Thank you. Děkuji. Eh, návrh jedna výboru. Kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A takže eh, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. And I believe that Mr. Fava wish... Já si myslím, že pan Fava chce k tomu něco říci. Paní předsedkyně, s vaším dovolením bych chtěl mm, požádat radu za podpory i dalších frakcí, abychom k směrnici eh, přidali následující